Mesdames, Messieurs, Dámy a pánové, jak říká pan Deán, už uběhla akademická čtvrthodinka. Naše paní zpravodajka nás poctila svou přítomností, ale obtěžují tady dva kolegové, jak vidím. Takže už můžeme Myslím, že se nám dopoledne podařilo udržet velmi dobré tempo, to s, s tím stejným tempem bychom měli pokračovat i odpoledne. Budeme hlasovat pozněvací návrhy týkající se okruhu 3a a 3b. Ještě nemůžeme hlasovat o okruhu 4, protože ještě pořád jsme nedosáhli dohody mezi skupinami o tom, jak tady hlasovat. To bude předmětem schůzky koordinátorů, která bude následovat po naší schůzi a podobně zítra dopoledne, až budeme hlasovat o eh, okruhu 4 a potom o těch pilotních projektech, plus potom program ITER, ještě eh, tam bude asi dalších několik eh, položek, kde budeme muset nejprve připravit konsensus. Pokud skončíme dříve, tak bychom mohli rovnou eh, pokračovat s koordinátory, eh, pokud tady máme tlumočníky, aby tlumočníci mohli dělat něco příjemnějšího. Takže 3A, doufám, že můžeme začít. Ve svém sešitu v anglické verzi jsme na stránce 106. Obecný název tohoto okruhu 3a je Citizenship, Freedom, Security and Justice. Tady máme eh, jednoho Ehrenhausera, 4673. Je mi řečeno, že už je pokryt. Není. Takže hlasujeme. Pan Črodeka je proti, kdo je pro? Pan Hartl. Kdo je proti? Děkuji vám. Zdrželi se zamítnut. Není to úplně e, obvyklý návrh od pana Ehrenhausera a proto jsme o tom museli hlasovat. Další už jsme vyřídili. Teď musíme hlasovat o 196. Paní zpravodajka online 1801. U 18.01 a 04.03 jsme eh, v podstatě hlasovali už do návrhu rozpočtu včera, ale je tady žádost o, o oddělené hlasování s eh, ALDE, od ALDE, o, o, pardon, od socialistů, tak abychom tam hlasovali o těch chybějících 50 tisících, protože my jsme hlasovali pro 50 tisíc horizontálně včera takže ty bychom měli hlasovat o další 50. A já jsem proti tomu navýšení o 50. Dom. Oh, Donc, finalement, quel est le chiffre? Jaká, jakou částku tady tedy máme dát v tomto návrhu? Madame Jensen. Jensen. Pane předsedo, upřímně řečeno, pokud jsme eh, odhlasovali nějakou položku a nějaký balíček, tak by to prostě mělo být pokryté. Já nechápu, jak bychom mohli prohlasovat nějaký balíček a potom eh, se do něj pustit znova. Prostě už jsme o tom jako o souboru hlasovali. Je to přijde logické, říká pan předseda. Dobře, takže nehlasujeme. Pokračujeme. 4072 už je vyřízen, 197 ale, to je také vyřízen. Rovněž, výborně. Teď jsme, to byla stránka 106. Teď jdeme na stránku 107. Tady je všechno vyřízeno. i 200. I 200 už je hotové. Opravně, opravte mě, pokud se pletu. Takže jsme na stránce 108, 4, 6, 7, 7 od pana Ehrenhausera. To je e, principiální, e, jde tady o snížení o 15%, kde pro? Proti, děkuji, drželi se Děkuji, takže tu stejnou většinu, která tady byla, teď budeme aplikovat na všechny podobné nebo stejného typu pozměňovací návrh od pana Ehrenhausera, tak jak jsme to dělali u předchozího okruhu u pana Ehrenhausera a jak jsme to dělali i u zelených, eh, kdy se to týkalo zemědělství. Takže eh, to platí pro ty dva další. Teď tady máme 4159 od pana Hartonga. Zase o tom budeme hlasovat, protože jsme v novém okruhu, kde pro Doufám, že pan Hartong je pro ten svůj návrh, paní Andreasen je proti. Děkuji vám, zdrželi se. Zamítnuto, takže i tady, pokud tady budou návrhy stejného typu ta, u pana Hartonga, tak je budeme považovat za odhlasované. 630 už je vyřešeno, ne, tady výhrada. 630, kdo je pro? Byl stažen. Pan Han- Hanglung to stáhl? Pan předseda eh, se omlouvá. 9 je vyřešen, ale 205, o tom musíme hlasovat. 205, kde pro? Proti? 205 je přijat. 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. 524. Kdo je pro? Takže elektronicky, prosím. Mám pocit, že tady je nejasná situace, takže elektronicky koordinátoři vám řekli, co máte dělat. Můžete hlasovat. Je nás tady málo, trávení probíhá pomalu, jak vidím. Hlasování u konce. 17 pro, 19 proti. Zamítnut. To bylo 201. Ne, to bylo 524. Teď 184. Paní zpravodajka, chce něco říci? Ne? je pro? je proti? Zdrželi se. Přijato. Teď tady máme pana Hartonga, takže odmítnuto 525. Kdo je pro? Zase to je těsné, takže elektronicky 17 pro 19 proti. Eh, zamítnuto. 185. Kde je pro? Proti? Eh, přijat. European Refugee Fund. Je tady 41, 60. Hartong. Zamítnout. 527. Byl stažen? EPP stahuje 517? Ne, vůbec ne, takže hlasujeme. A hlasujeme rovnou elektronicky. Hlasuje nás 38, takže tři asi zemřeli během oběda. Hlasování je u konce. 17 pro, 18 proti. Zamítnut. Je tady 4195 eh, eh, od pana Suriana. Bezpravodajka je pro. Torture against women. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Eh, většina byla pro. Ale to neplatí pro na 6. Tady jde o... Nejprve to bylo mučení žen a teď tady je zahrnutí žen. Tak eh, kdo je pro zahrnutí žen? Pan předseda se omlouvá za chybu. Paní zpravodajka je proti. Teď jsme u 9, 6. Kdo je pro? A tady to ověříme elektronicky. Je to od pana Suriana. Můžete hlasovat. Hlasování u konce. 13 pro 22 proti. Zamítnuto. A teď jsme na další stránce. Nová položka, je to ale pořád eh, mučení žen. 4191, paní zpravodajka pro. Kdo je pro? proti, většina pro. Následující položka. Integrace eh, příslušníků třetích zemí, je tady pan Hartong, to je. Takže hlasujeme o 186, kde pro? Proti. Přijat. Následující vyřešen. Potom máme klasického Artonga, takže zamítnout, stejně tak 4160. To je European Asylum Support Office. Na konci stránky máme něco s pilotními projekty, což nehlasujeme, takže jsme na stránce Nasledující tady je zase pan Ehrenhauser, ten je klasický, nebo není klasický? Ano, to je vytvoření rezervy. Takže o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? Nikdo, zdrželi se, proti, zamítnut. Teď jsme u zase 1 vytvoření rezervy. E, můžeme připokládat, že to bude stejná většina proti. Teď je to boj proti násilí. Je tady ústní pozměňovací návrh, paní zpravodajky? Eh, dites-moi comment vous souhaitez qu'on vote. Tak mi řekněte, a jak chcete, abychom hlasovali. I would like to first... Já bych byla ráda, abychom nejdříve hlasovali pro ten původní pozměňovací návrh 702, pro který jsem. Pokud ne, tak bych navrhla 1,35 milionů ústně. Pokud to padne, tak bych hlasovala o 180. Donc on commence. Dobře, takže 702, tak jak je tady uveden, je to od socialistů. Paní zpravodajka je pro, kde pro? Ne proti. Přijato. Tím pádem všechny ostatní odpadají. Včetně těch od pana Suriana? Ne, ty ne. Takže se vracíme k mučení. 4193. Kdo je pro? Proti? To je jako předtím, lehká většina pro. Přijato. 4194. Paní zpravodajka je pro. Stejná většina jako předtím. Není. Takže teď to uděláme elektronicky. Já nehlasuji. Hlasování u konce. 17 pro, 17 proti, takže zamítnut. Pak tam máme jeden pilot a teď jsme na stránce 112, to jsou všechno piloti. A nyní jsme u European Police Office. A tady máme ústní pozměňovací návrh. Paní zpravodajky. No, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on vote, monsieur? Co byste chtěla, paní zpravodajka, abychom hlasovali? Bereits in der Liste. Also, uh... My jsme to už měli na seznamu. Všechno to už je tedy vyřešeno, včetně. Já se dívám na paní Prodajku a paní Hauk. Poslední poznámka pod čarou, vytvoření rezervy. Mně bylo řečeno, že paní Prodajka to chce ústně pozměnit. Eh, do horizontálního návrhu k agenturám a eh, eh, to byl návrat k návrhu rozpočtu, ale já jsem proto, aby to navýšení bychom, abychom to převedli do rezervy. Připomínám to, co namítala Juta. Pokud jsme to přijali v rámci palíčku, tak nemůžeme ho znovu otevírat. Já myslím, že to lze spochybnit, protože kdybychom eh, se dostali původní vez z rozpočtu, ale no, tak jsme si uvědomili, že jsme neodhlasovali rezervy ani poznámky k agenturám. Podle paní zpravodajky to nebylo zahrnuto v tom balíčku o agenturách. because we voted on the on the on the Jediná otázka, kterou potřebujeme řešit, je, jestli to bylo součástí toho blokového hlasování včera, A odpověď je ne. Takže to o tom hlasovat můžeme. Buď budeme pro nebo proti, ale mus... už jsme tady pro rezervu hlasovali. To byl ale Europol. It's Police College. It's not Europol. Teď to je Police College. Takže hlasujeme o Je to mm, ústní eh, pozměňovací návrh Sidonie. Kolik chcete dát do rezervy? Ráda bych tam dala 425 tisíc do rezervy. Donc ça veut dire que le. Takže ta částka, která tady je, by byla dána do kurzivy a do rezervy tím pádem. Výborně. Jeram. V tom případě bychom potřebovali vědět podmínky pro eh, rozpuštění té rezervy. Eh, o co tady u té rezervy jde? My jsme ten ústní pozměňovací návrh neviděli písemně, takže nevíme. To je legitimní dotaz. A jaká je odpověď? Takže tady ta policejní škola má nějaký problém, to vám můžu říct docela otevřeně. Ale to je jenom jedna věc. Tady jsme řekli, že se vrátíme k návrhu rozpočtu, to znamená 425 tisíc eur. Tak když to chce mít teď synodie v rezervě, tak to souvisí s, s absolutorium. S absolutoriem. Kde to teď, myslím, skončí. Já bych byla proto, abychom se vrátili k návrhu rozpočtu. Výbor pro rozpočtovou kontrolu navrhne, abychom Europolu za rok 2008, pardon, CEPOLu nedali absolutorium. Takže já jsem proto, abychom řekli, že těch 525, říká řečnice, dali do rezervy a bude to eh, za podmínky potom, eh, že budou splněny eh, všechny požadavky výboru pro rozpočtovou kontrolu. Uvolněno. Tak se mi to zdá logické. Alors, je comprends. Premièrement, que nous n'avons pas déjà voté sur cet amendement, donc il est normal de le soumettre. Takže samozřejmě je normální, že se o tom pozměňovacím návrhu musí hlasovat. Za druhé, ten návrh vlastně vzešel z výboru pro rozpočtovou kontrolu, který potřebuje určitou zbraň, to znamená dání těchto prostředků do rezervy, tak aby e, se mohl připravit na hlasování absolutoriu pro tuto instituci. Vy si přejete vzít slovo, Anna? An? Ano. Protože... Ona tady není stanovena žádná podmínka. Já si myslím, že je velice důležité, aby tady byla jasně stanovená podmínka pro rozpuštění rezervy. A, a to není v tom pozměňovacím návrhu Jutině. Můj pozměňovací návrh eh, se vztahoval tak jako tak k návrhu komise, ale Sidonie chtěla teď ještě jednou ten pozměňovací návrh ústně změnit. A sice vrátit se k návrhu komise ale tu sumu převést do rezervy a podmínka pro rozpuštění rezervy by byla, že CEPOL splní podmínky eh, výboru pro kontrolu rozpočtu, které teď neznáme. Já je aspoň neznám. Paní Holmajerová je opravdu rozčelená toto věcí. Problém je, že v Cepolu se vyskytly zásadní nesrovnalosti, které se léta nevyřešily a nevyjasňovaly. Proto kolegyně Matie se tím zabývala intenzivně a kontrol, výbor pro rozpočtovou kontrolu došel k tomu, že je třeba tu agenturu donutit, aby konečně eh, řádně začala jednat, protože se tam proplýtvalo tolik peněz a dostalo se do soukromých rukou. Takže se to musí dát do rezervy, abychom vytvořili určitý tlak, aby se všechny ty věci řádně vyjasnily a aby byl nastolen pořádek. A to je všechno, k čemu je teď komise připravená. Nic, ne jako ničemu víc. Dobrá, takže poznámky vlastně budou tohoto typu. E, částka e, se dává do rezervy, dokud situace v oblasti řízení tohoto orgánu nebude vyjasněna výborem pro rozpočtovou kontrolu něco takového. Ano, to vám vyhovuje? Dobrá, takže eh, v této podobě a s tímto typem poznámky je zpravodajka pro. Ano, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Jeden. Přijato. S ústním pozněcím návrhem ta částka se zavádí do rezervy. Ano, pane předsedo? Mohl bychom eh, požádat paní zpravodajku, aby nám dala něco písemně? Po té už hlasování, ale předtím, ještě než předstoupíme na plenárku. Ano, ano, milí Gerane, to je naprosto legitimní připomínka. Takže obrácím, list jsme stále o eh, Evropské policejní akademie. Je tam Eh, číslo 4160, který považujeme za odmítnutý, další řádek eh, a číslo 526. Pravodajka je pro. Kdo je pro? Je třeba hlasovat elektronicky, protože to asi bude dosti těsný výsledek. Já se hlasování neúčastním. Hlasujte, prosím. Jsme u 526. -ky. Konec hlasování. 20 pro 19 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Číslo 4360, máme o tom hlasovat a je tam ústní pozměňovací návrh zpravodajky. I do have an oral amendment. Mám ústní pozměňovací návrh k podanému pozměňovacímu návrhu pana Alvára. Projednávalo se to na technické úrovni, ale já to přečtu. Původní text zní, standardy s konkrétním důrazem na kybernetickou bezpečnost, ale ústní pozměňovací návrh zní standardy včetně kybernetické bezpečnosti. No, no. Je-li to nebo zůstane-li to eh, tak, jak to bylo podáno autorem, eh, tak to nemůžu přijmout, protože si myslím, že to mění právní základ, ale pokud přijmete můj pozdělací návrh, tak to myslím podpořím. Pane Alváro, souhlasíte s tímto osmým pozvacím návrhem? V takovém případě byste měl podporu zpravodajky a možná celého jejího poslaneckého klubu. Možná já jsem neviděl tu uh, dohodu, která byla učiněna na technické úrovni. Možná, že místo including bychom tam mohli dát i specially, to znamená ne včetně, ale zejména. Bien. Bon, donc, euh, à ce moment-là... Dobrá, takže nechávám hlasovat o čísle 4360 eh, v daném znění. Nebo preferujete, abych nejprve nechal hlasovat o poznacím návrhu pravodajky? Já si myslím, že uh, určitě tady akceptuji, respektive myslím si, že obsahově to neodpovídá, ale přesto akceptuji návrh zpravodajky. Dobrá, předseda, takže ústní poznací návrh zpravodajky eh, s rezignovaným souhlasem autora 43,60. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Jsou to poznámky, ano. Nyní číslo 509. Boj proti trestné činnosti. Spravodajka je proti. Proti boji s kriminalitou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 4365, eh, pan Alvaro, je to opět eh, kybernetická. Kdo je pro? Proti? Zelení jsou náhle proti. Zdrželi se? Přijato. A konec stránky a začátek další strany už jsou zahrnuté, to jsou agentury. Dále číslo 4656 to je Ehrenhauserův návrh, to jsme právě odmítli. Takže není číslo 206, pravodajka je pro, jde o eh, drev, prevenci užívání drog, kdo je pro, proti. Zdrželi se, přijato. A nyní Prince, to je ten zpěvák. A máme tam číslo 843, zpravodajka proti, kdo je pro? Má tady přece pár fanoušků princ, ale proti má mnoho protivníků, takže zamítnuto. Číslo 202 navrhuje zpravodajka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 4361 pana Alvára. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Většina je pro. Přijato. A jsme nyní na straně 116, nahoře číslo 203, výboru pro občanské svobody. Spravodajka pro, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Číslo 203 je přijato. A tím jsme dokončili okruh 1A. A nyní nás čeká okruh 3B. První poznací návrh je eh, pilotní projekt, to necháme na zítra. První pozměňovací návrh eh, budeme řešit zítra. Dále tady máme návrh pana Ehrenhausera vytvoření nového podokruhu. Nechám hlasovat. Kdo je pro číslo 4688? Nikdo. Kdo je proti? Čili nebude to přijato. A odpovídající poznací návrhy pana Erenhausera pro tuto, tento okruh budeme pojímat stejně. Nyní číslo 282. Zpravodajka pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále Další okruh, eh, respektive další řádek, to jsou pilotní projekty, takže eh, nyní číslo 4307 Culture Program. Mám tady žádost o dělené hlasování, o, samostatně tady o částkách a o poznámkách. K částkám je zpravodajka proti. Je to tak. Kdo je pro? Proti? Eh, včetně autora poznacího návrhu. E, zdržel se, tady máme známky masochismu. Takže částky byly zamítnuty většinou našeho výboru a není poznámky. Zpravodajka je pro poznámky. Děkuji. Bude proti? Zdrželi se? Většina je pro přijetí těchto poznámek. Nebudou tam peníze, ale víme, co s nimi chceme udělat. Dále číslo 314. Je třeba hlasovat o celém 314. To, kdo je pro? Zpravodajka je pro. Kdo je proti? Zelení se nezdrželi. Nezajímá je to. Ne, ne, kultura, vzdělávání, to zelené nezajímá. Takže nyní číslo 610. To jsou ohrožené jazyky. Spravodajka proti. Kdo je pro? Je třeba hlasovat elektronicky a já nehlasuji. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 30 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Ohrožené jazyky jsou tímto zachráněny. A tím máme pokryto i číslo 4331. Ovšem musíme hlasovat o 573. Zpravodajka proti, kdo je pro? Proti? Liberálové nemají názor? Jsou pro. Tak promiňte, v tom případě elektronicky tedy. Já jsem neviděl, jak hlasují liberálové. A to je nadnárodní Eh, oběh či distribuce kulturních statků, děl. Konec hlasování 20 pro, 18 proti. Přijato tedy. Eh, až do konce této stránky to máme již pokryto, to tež platí pro další stranu, 118. Kromě návrhu pana Hartonga, ovšem to je obvyklý jeho návrh, takže opět nepřátelská většina. A nyní se dostáváme k speciálním výročním akcím. U 4303, pokud vím, je ústní pozměňovací návrh. Paní zpravodajko, prosím. Mám ústní pozměňovací návrh, opravdu. Je to ke 4303 a sice změnit částku z 9 milionů na 4 miliony eur jak u závazku, tak u plateb. A k poznámkám nemám pozměňovací návrhy. A jinak jsem abych, proto, abychom hlasovali pro. Znamená to, paní zpravodajko, že je to stejný pozměňovací návrh jako ten od EPP číslo 551? Ne? Jaký je rozdíl? U poznámek. Dobrá. Takže. Když se dívám na 4303 a porovnávám ho s 551 z EPP, tak si myslím, že pozměňovací návrh EPP nepřidává nic tomu prvnímu pozměňovacímu návrhu, takže pokud 4303 bude přijat, tak si myslím 551 odpadá. Bon. James Ellis, jedno je parole. James Ellis požádal slovo. No, ano, já chci jenom říci, že obvykle říkáme, že není možné hlasovat o konkrétních částkách u řádku, protože tam jde o účelové vyčlenění prostředků. Tady u tohoto řádku tato podmínka neplatí, protože tam nastavujeme konkrétně tu částku. To je správná připomínka Jamesa Ellise a odpověď zní, že skutečně s tímto řádkem nakládáme odlišně od ostatních. Pan Surian. Nechci vám příliš zavírat čas, ale pokud se nepletu, tak si myslím, že když máte velký koš, a, a dáte tam účelovou uvázanost eh, na, nějaký, na nějaké 2 miliony z toho koše, tak se tomu říká účelová vázanost, ale pokud máte celou položku na speciální olympijské hry, tak eh, to není účelová vázanost, tak je to prostě eh, konkrétní částka. Je mi líto, že přicházíme o 5 milionů, ale to je život. Madame Eh, Pane předsedo, já bych připomněla, co jsem říkal na začátku dnešního zasedání. Je tady několik pozměňovacích návrhů eh, s tímto problémem. A sice zmiňuje se tam částka, která zjevně není správná. Takže jak jsem říkal ráno, tento výraz by vždycky měl být eh, nahrazen tím, že se řekne, že je to, že část těch položek má být na. Nebo to za nás udělá podatelné. Takže to je potom um, o něco jaksi rozumnější než earmarking přímo, tato formulace. Verané, prosím. Já si myslím, že rozumné by bylo vymazat celou tu uh, položku. Nenavrhuji to teď, ale do budoucna. Pokud eh, máme v eh, položku zvláštní výroční akce, tak je nemožné vyhnout se účelové vázanosti. Máme výroční akce, tak je samozřejmě musíme jmenovat. Tady je účelová vázanost nevyhnutelná, vzhledem k tomu, že to tam máme. Takže příští rok bychom to možná mohli vypázat úplně tu. To je výborný nápad, já jsem se neodvažoval to sám na, navrhnout, ale bylo by třeba mít tam pro každou akci samostatný řádek. Tím to končí, protože jak my tam máme mimořádné eh, výroční akce, tak eh, těch je milion prostě. Takže to bude pro příští rok a nyní navrhuji, abychom hlasovali o tomto ústním pozvacím návrhu s tou novou částkou 4 miliony, jak to navrhuje Sidonie. Je to 4303. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím máme pokryty dva další pozměňovací návrhy. Ovšem nikoli číslo 4291. Hlasujeme tedy. Spravodajka je proti. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 4164 paní, pardon, pana Morganteho. Spravodajka proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 4306 pana Gajera. Spravodajka proti. Kdo je pro? Eh, pan Gár je tentokrát pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Omlouvám se, pane Gajere, ale bylo to zamítnuto. Nyní číslo 41 64 pana Morganteho, to už je zahrnuto a to tež eh, další 4164 eh, na konci této stránky. Otočíme list číslo 273 výboru pro kulturu. Zpravodajka pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále eh, tady máme několik přípravných akcí, takže jsme na straně 121, opět eh, přípravné akce až do pana Deutsche Tamase 4168. Máme o tom hlasovat, paní zpravodajko? Je tam, ano, jedno hlasování na této stránce u Youth in Action – jsme hlasovali o částkách v horizontálním pozměňovacím návrhu, ale stále ještě musíme hlasovat o poznámkách, což jsou ty dva poslední pozměňovací návrhy u tohoto řádku. Eh, ano, tak jsem to pochopil. Takže pouze poznámky u 41 68. Zpravodajka proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Velká většina EPP tady se ocitlo v izolaci. 42.02 to tež. Poznámky. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Máme zde většinu. Pro bylo to rovněž přijato. Nyní další pozměňovací návrhy. jsou buď, pří, eh, buď pilotní projekty a potom Ehrenhauser, který je zamítnut. To tež platí. Ne. Máme tady jeden návrh pana Ehrenhausera 4681, který je odlišný, čili budeme hlasovat. Ne, je to 10%? Pardon, je to 10%. Dále, Evropa pro občany, výdaje. To je opět pokryto, takže jsme u multimédií. Spravodajka by nám chtěla navrhnout, abychom hlasovali nejprve o čísle 625 s ústním pozměňovacím návrhem autorky Anny Jensenové, které tímto dávám slovo. Děkuji. Tam došlo k tomu, že se na nás obrátila komise s tím, že se jí 625 eh, příliš nezamlouvá. Ale stáhneme-li ji, tak oni by eh, přijali, abychom tam dali pozměňovací návrh, eh, kterým se vyzývá ke strategickému plánu na výdaje na informování v Evropské unii. Výbor pro kulturu už potom volá dlouho a paní Erdingová nebyla ochotná to zrealizovat. Takže já teď bych navrhla, že toto je prostě pro nás eh, eh, velká příležitost. Ta částka by se dala rezervy a podmínka pro uvolnění rezervy by byla, aby komise přišla se strategickým plánem pro kulturní výbor, tak abychom přesně věděli, jak se ty peníze budou do budoucna vynakládat až tu částku na informační politiku navýšíme. Myslím, že to je dobré řešení a že tu eh, podporu tady eh, proto najdeme. Paní Jindřejevská. má eh, znění toho pozměňovacího návrhu a já bych byla tedy proto, abychom stáhli ten pozměňovací návrh, který jsme tam dali k těm poznámkám. Co se týkalo výdajů na větší počet novinářů a fotografů kolem pana Baroza. Čili my v zásadě jsme říkali, ne, ne, jsme neříkali, nechceme toto, ale e, řekli jsme, chceme strategický plán pro informační politiku. Čili, e, čili je to taková pozitivnější formulace. L'objectif politique, Salvador veut réagir. Děkuji, An. Salvador si přeje ještě zareagovat. Já, mám nic, já nemám nic proti takovým pozněvacím návrhům a podmínkám pro rezervu, ale otázka zní, kdy bude projednán tento strategický plán, protože se mi zdá, že to možná nepřísluší našemu výboru, ale uh, Eh, skupině pro komunikaci mezi institucemi nebo něčemu podobnému. Myslím si, že to je ten typ podmínek, kde bychom to měli více konkretizovat, jakým způsobem bude ta rezerva uvolněna. Takže já bych byl rád, kdyby tam bylo upřesněno, kdo kde bude nést odpovědnost za vyhodnocení toho, zda ten strategický plán pro oblast komunikace má být přijat či nikoli. Děkuji, Garane, prosím. Já bych chtěl potvrdit, že máme hlasovat o pozměňovacím návrhu 277 eh, číslech od kulturního výboru. My jsme proti té rezervě. To byl plán za plánem, pořád jeden strategický dokument za druhým o informacích a komunikování. Já si myslím, že není užitečné žádat o další. Takže jsme proti té rezervě. Děkuji. Helga, si přeji slovo. Much uh, support, um, Já podporuji ani přístup. Já pracuji v kulturním výboru. Znám všechny ty debaty o zlepšení komunikace a vím, co Redingová uh, slibovala a co jsme zatím nedostali. A tady bychom měli určitý uh, nástroj, jak donutit paní Redingovou Eh, splnit své sliby, takže eh, rozhodně podporuji. Děkuji, Reimer Berger. Já osobně mám tendenci eh, spíše podpořit Garana. Myslím si, že komunikační politika je speciální výsadou každé instituce. Každé dané instituce. A rozpočtový výbor má samozřejmě eh, právo se ptát, co se s těmi penězi děje, ale pokud jde o obecnou linii, tak eh, tam je třeba být zdrženlivý. A to, co se děje v interinstitucionální úrovni, tak tam si někdy můžeme krát, klást kritické otázky. A parlament musí o tom vést někdy intenziv, intenzivní debatu, protože někdy člověk má dojem, že Eh, komunikační priority v příštím eh, roce podle meziinstitucionální dohody jsou často stanoveny eh, hlavně komisí a my potom to dě, tedy děláme podle komise. A já si myslím, že je třeba eh, nedat si eh, skonfiskovat určité eh, zdroje. Nicméně tohle to je otázka pro předsednictvo a pro jiné výbory a možná, že bychom neměli mít tak uvolněnou debatu o tom jako v minulosti. Děkuji, pan Alvaro. Děkuji. Já děkuji ehm, paní zpravodajce za to, že je připravena toto přijmout Zároveň eh, Garanovi Fromovi a panu Begemu bych eh, řekl následující. To, co Holga Triple eh, říká, je, že, komunikační, že kulturní výbor chce strategii, která nemá hovořit o tom, jak nějaké konkrétní věci se budou komunikovat, ale ty peníze jsou součástí jenom nějakých celých 20 milionů eur, které komise chce na Eh, zvýšení viditelnosti eh, mm, předsedy, že by tam měl fotografie 24 hodin denně, eh, kamerové týmy a tak dále. To není žádná komunikační strategie. Tady jde prostě o doplnění chybějících žurnalistů. Já nevím, jestli to nějak usnadní komunikaci. A ty prostředky, my, my nes, nespochybňujeme, dokonce bychom mohli spochybnit těch 20 milionů, ale říkáme, že když dáme tě, tyhle peníze, tak vysvětlete, jak chcete propagovat Evropu, jak chcete zajistit větší přítomnost pro instituce. A je to samozřejmě také i v našem zájmu jako parlamentu, aby eh, komise byla komunikativní, eh, tak aby my, i vy, i kdokoliv eh, jiný z kolegů byli eh, vidět v našich volebních okresích a nejenom nějaký generální ředitel. Děkuji, Ann Jensen požádal slovo. Tak jenom eh, zareaguji na Salvadorovou otázku. Myslím si, že eh, správným výborem je výbor kulturní. A my se tady pokoušíme kulturnímu výboru pomoci získat nástroj, který zatím neměl. Takže myslím, že bychom tohle měli podpořit. A, a Kramerové kritice. Ano, dalo by se říct, že původní návrh ALDE tak nějak se posouvá tímto směrem a myslím si, že úplně se to mění tím ústním pozměňovacím návrhem paní zpravodajky, protože tímto vlastně obracíme na druhou stranu nezasahujeme do toho, jak oni vynakládají ty prostředky, akorát jim řekneme, říkáme, vysvětlete, co se bude dělat, dít v oblasti komunikace. A kulturní výbor toho tam dělá poměrně dost. A přichází eh, s různými zajímavými zprávami. Protože eh, je samozřejmě problém eh, vést komunikaci veřejnou o, tom, co dělají evropské instituce a dělat to napříč institucemi, tak aby eh, ty instituce byly pro lidi srozumitelnější a otevřenější. Možná, že bylo zatím hodně plánů, zejména plánu na to, aby lidi začali milovat Evropu. Já si myslím, že to nepotřebujeme. Potřebujeme, aby lidé dobře chápali, co se to eh, jenom děje A já si myslím, že je důležité, abychom se pokusili zde dosáhnout nějakého textu, který je pozitivní a, a mm, vstřícný. A, a přijme ho paní Erdingová. Ona říká, že se tomu staví pozitivně. Její kabinet tohle to vlastně navrhl, něco takového. Très Výborně. Máte všichni ten písemný text toho ústně potenciálního návrhu, který se týká uvolnění rezervy? Ne. Tak já vám to přečtu. Je to text toho pozměňovacího návrhu, který jste mi dal. Rezerva se převádí do rezervy. Ta částka eh, se převádí do rezervy tedy dokud komise nepředloží komplexní strategii, která se zaměřuje na to, jak evropské instituce mají lépe komunikovat s evropskými občany eh, a vytvářet evropský veřejný prostor v souladu se společným prohlášením Rady eh, parlamentu a komise eh, vytváření Evropského partnerství z října 2008. Takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu ústním který jsem právě přečetl. Kdo je pro? Paní zpravodajka není pro, takže o tom hlasovat nebudeme. Paní zpravodajka. Já jsem pro tento pozměňovací návrh. Myslím si, že dobře vyvažuje ty ostatní pozměňovací návrhy, které jsem nemohla podpořit. Nicméně je třeba jasně říct, že ta částka, kterou dáme do rezervy, činí 1,6 milionů eur a můj skromný návrh by bylo hlasovat eh, o tom společně s návrhem 277, protože bychom eh, se měli tedy vrátit k návrhu rozpočtu a potom tam dát eh, tu rezervu v podobě ústního pozměňovacího návrhu s tím odůvodněním, které jste přečetl. Oui, ce qui revient même. On vote d'abord les chiffres qui correspondent à l'amendement 270 Dobře, takže nejprve ta částka 277 a potom rezerva. Teď hlasujeme o částce. Paní zpravodajka je pro. Kde pro? Ne proti? Drželi se. Částka je schválená. A teď rezerva a podmínky e, využití rezervy. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. Čtyři, tři, tím pádem eh, staženo. Teď jsme vyřešili celé tyto multimedia actions. A teď jsme na stránce 123. Tady je klasický Ehrenhauser 207. Koň zpravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo. Pan Bokroš. Kdo je proti? Že se 207 je zamítnut. Liberálové eh, stahují ten následující 626 a 4352 už je vyřízen. Takže teď přecházíme k Information Outlets. Tady máme klasického Ehrenhausera. Teď 308. Výbor pro kulturu. Paní zpravodajka žádá o slovo. Pokud jde o ty informační pobočky, na základě našich jednání navrhuji nižší částku. Ústní pozměňovací návrh je 980 tisíc eur jak u závazku, tak u plateb. Místo jednoho a půl milionu. 980 tisíc. Groupe socialiste. le groupe socialiste sert cette main. Eh, původně to byl návrh socialistů. Kdo je pro tento ústní poznací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Teď eh, to pokrývá i ty dva následující. Pak máme jednoho klasického Ehrenhausera. Jsme na 124. Tady je 840. Paní Šrodojka je proti. E, kdo je pro? Nikdo proti zamítl to. 40 na 49 to je klasický Hartong. Potom 4630 Arenhauser, který už je vyřízený. A hlasujeme o 208. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Liberálové jsou pro, pan Bokroš a zelení kde proti. Mamutě, masy. A mamutě zašlapali tento pozměňovací návrh. Teď jsme eh, public opinion analysis, máme tady klasického Hartonga, 16, klasický Ehrenhauser a teď jsme u 278. pro pravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Přijat. 435 to je klasický Ehrenhauser, 209. Europe for Citizens. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď 489, klasický hartong. 2 následující na začátku stránky 225 jsou přípravné akce a proto budeme hlasovat o 210. 210. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pak tady máme přípravné akce, takže jsme u 310. Paní zpravodajka je pro. Paní zpravodajka proti, pardon, kdo je pro? Jsme u 310. Liberálové Proti? Všichni ostatní. Samítnuto. 603 pilotní. Teď jsme na stránce 126. 4670, to je klasický Ehrenhauser, stejně jako je ten následující, takže zamítnutý. Teď jsme u 552 od EPP. Kdo je pro? 552. Co tam dělají rybárové? Elektronicky, prosím. Je stažen. Dobře, tak to je vyřešeno. Pokud na něm EPP trve, může ho stáhnout. Všichni by z toho měli mít radost a jak vidíme, tak EPP ho stahuje. To je geniální systém, eh, v rámci kterého se stáhnou všechny návrhy EPP a socialistů. To bude ideální svět. Pak je tady klasický Hartong a teď 554. Také stažen. Výborné. 253. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Paní zpravodajka je pro. Výborně, kde ještě pro, hodně lidí, kde proti. Tři. A tím pádem je to přijato. Teď eh, jsme přešli 403, ale máme tady poznámku u 430. Paní Flordelka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato konec stránky, to je Food Safety Authority. To jsme měli vyřešit agenturami už. Strana 128. 4161 je klasický Hartong. Zbytek stránky jsou pilotní projekty, takže to také ne. A teď jsme u hlasování o... Je to Civil Protection within the EU 668 od socialistů kteří ho stažují, stahují. Jirane, stahuješ to? Takže je to staženo. To nám řeší i 4304? Ne. Takže hlasujeme. 4304. Kdo je pro? Nikdo? Takže zamítnu. 395. Kdo je pro? Proti. Přijat. Jsme na následující straně a už jsme u čtyřky, okruh čtyři. A tady musíme zastavit. Já děkuji paní zpravodajce, blahopřeji všem eh, spolupracovníkům, členům pro dnešek odpoledne končíme. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin a byl bych rád, kdyby tady zůstali koordinátoři, včetně Helgy. Zejména Helga. Na tři minuty přerušujeme, aby všichni mohli odejít a zůstanou tady koordinátoři.